Good morning. Good morning everybody. Good morning. Krásné dobré ráno přeji všem. My tak očekáváme ještě veliký nával dalších členů, nebo už můžeme začít? Takže máte před sebou pořád jednání a dovolte, abych vám dala na vědomí následující změny a sice změna agendy eh, zasedání koordinátoru od 3 do 4 místo dnes večer. Prosím pěkně, postarejte se o přítomnost koordinátoru. Je to důležité kvůli jednomu mm, poslanci, který prostě nemohl mít, eh, nemohl přijít jindy. Děkuji mnohokrát, jestli s tím souhlasíte. Potom dnes poledne jsme měli mít eh, bod 16, ten se bude projednávat 17.15 a bod číslo 10, 17.45. Disponibilní jazyky máte na Cont News, tento výbor je webstreamován a tím, s tím se dostáváme k bodu číslo 3, situace v Maďarsku a musíme hlasovat o stanovisku, které jsem vypracovala já ke zprávě výboru jako zpravodajka jsem už k tomu řekla všechno. To znamená, že můžeme začít hlasovat. Jste-li ochotni a má, máte-li k dispozici vaše hlasovací lístky, které si teď zkontrolujeme, zda funguje zařízení. Máte vaše hlasovací kartičky? Výborně. my jsme stahli 8, 9 a 14, pozměňovací návrhy 8, 9 a 14 a tím začneme 23, pozměňovací návrh, kdo je pro, proti. Hlasujeme pro, proti. No dobře, tak to hned elektronicky překontrolujeme. Zahajuji kontrolu, ukončuji kontrolu. Minus jedna, ano. Ono by to bylo stejně zamítnuto, tak je to zamítnuto. 24 pro, proti, zdržel se přijato. 25 pro, proti, zdržel se přijato. 26 pro, proti. Můžeme to zkontrolovat, 26 ček. Myslím si, že to bylo přijato. Bylo to přijato? To znamená 8 ku 8, no tak je to zamítnuto. 27 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis číslo 2 pro, proti, zdržel se přijato, 32 pro, proti, zdržel se přijato, 33 pro, proti, zdržel se přijato, 34 pro, proti, zdržel se přijato, 35 pro, proti. Takže to zkontrolujeme. Nummer 35. Hm, Nummer 35. Takže 35 ukončuji kontrolu. Tak jasné, odmítnutí 36 pro proti, zdržel se přijato, 37 pro, proti, zdržel se přijato, 38 pro, proti, zdržel se přijato, 1 pro, proti, zdržel se přijato, 2 pro, proti, zdržel se přijato, 3 pro, proti, zdržel se, no to raději zkontroluji. Jenom 3. Ukončuji kontrolu. To bylo zamítnuto. Číslo 4 bylo staženo. Pro, proti, zdržel se přijato 5, pro, proti, zdržel se přijato 6, pro, proti, zdržel se přijato 7, pro, proti, zdržel se přijato 8 a 9 byly staženy 10 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se přijato. 13 pro, proti, zdržel se. To by mohlo být zamítnuto, ale nebo také ne, tak to zkontrolujeme. Takže to bylo zamítnuto. 14 bylo staženo, 15 pro. Proti zdržel se přijato, 16 pro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 Ještě jeden hlasovací, hlasovací kartičku, ještě jednou potřebuji. Dobře, ukončuji hlasování. A 12 pro, dva se zdrželi, děkuji mnohokrát. A, ano, kolega Celer, ten se k tomu počítá, neměl hlasovací lístek. Děkuji mnohokrát. A tím se dostáváme k bodu číslo 4. A bod čtyři, no to by znamenalo, že by tady měl být kolega Vogen. Mohla by socialistická frakce nám vyjasnit, kde můžeme počítat s tím, že dorazí pan kolega Vogen? Je na cestě. Dobře. Tak bod číslo pět. Tady taky nám ještě chybí zpravodajka. No, já teď nemůžu nechat znova ještě hlasovat o stanovisku k Maďarsku. Kolega Pirinský, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Domnívám se, že mohu hovořit k pětce, k bodu číslo pět. No problém je, že Ines je zpravodajko ještě tady není, ale ona mě požádala, abych hovořil v její jménu. Dobře, účetní dvůr tady máme. Eh, prosím vás, chci vás upozornit na to, že zasedání začíná v 9, je, když na hodinách je devítka a dvě nuly, ano? Takže děkuji. Dříve tady existoval jeden poslanec, který vždycky dělal veliký popras, eh, když schůze začala o pět minut později a kolik to stojí, když pět minut sedí tlumočníci bez práce. No, myslím si, že členové delegace by to také měli slyšet. Já teď nemohu něco začít, aniž by tady byli lidé, kteří jsou za to mm, příslušní, kteří na to mají kompetence. Pak, když si někdo domnívá, že to zasedání se dělá pro mě, no tak to je tady skutečně omyl. Kolega, kdy přijde kolega von? Je v autě. No. Má někdo něco do různého? No tak na pět minut přerušujeme naše zasedání. Možná Eh, že eh, by nebylo špatné, kdyby si všichni pořídili hodinky, že? To bychom potom mohli snad zasedat včas. Takže přerušuji zasedání na několik minut a počkáme na to, až dorazí, doufejme někdo z účetního dvora, doufejme kolega Vogon, Von. Ja, wir nehmen. Je mi líto, že jsme museli přerušit schůzi, znova začneme, kolega přišel a máme tady přípravu týkající se naší mise do Albánie a chtěla bych vás upozornit, že je třeba z prostorových důvodů také jet do Makedonie. Takže mohu vám dát slovo, abyste prezentoval tu misi? Thanks, yes, sorry we're late. My, my car já se omlouvám, že eh, jsem přijel pozdě, já jsem přišel o hlasování, protože mi včas nedorazilo auto, nicméně dostal jsem se sem zjevně včas na další body. Eh, pokud jde o misi do Albánie, tak my jsme původně navrhovali, abychom navštívili Albánii a eh, Makedonii, ale když jsem viděl návrh programu, tak bylo jasné, že je to příliš, že se to nestihne obě tyto země. V podstatě bychom strávili jen pár hodin, nebo možná jeden večer v Albánii, což což by už potom nemělo cenu. E, takže pojedeme pouze do Albánie. E, já si myslím, že to bude ve vhodnou chvíli. Komise minulý týden oznámila, e, že by chtěla začít předvstupové rozhovory s Albánií. Z minulosti víme i z různých zpráv účetního dvora, včetně zprávy z roku 2016, že tam je stále ještě několik problémů, na které je potřeba se podívat, jako jsou problémy s právním systémem, se jmenováním soudců a pak jsou tu uh, určité náznaky o korupci samozřejmě. Tím vším se budeme zabývat na cestě delegace. Uh, jak kolegové mohou zjistit, dali jsme dohromady návrh programu s Michailem ze sekretariátu. Ten program vypadá dobře uh, navštívíme některé projekty, absolvujeme také schůzky s různými ministerstvy a s auditními orgány, takže za ty dva dny a něco tam namačkáme hodně schůzí a hodně projektů. Takže eh, já bych chtěl vyzvat kolegy, aby se vynasnažili té delegace zúčastnit. Bohužel v minulosti eh, jezdili, eh, jezdilo velice málo členů výboru KONT. Já doufám, že se nám teď podaří kvalitní delegace do Albánie. Je to pro nás důležité a je důležité, když už je delegace, aby nás tam přijelo hodně a nejenom jeden nebo dva poslanci. Děkuji mnohokrát. Vidíme, že tedy ochota kolegů jet není zrovna velká a zdravím tady pana Cíglera, zástupce skupiny pro Albánii a Bosnu-Hercegovinu a dávám mu slovo, prosím. Thank you very much. Vielen Dank, Frau. Děkuji vám moc. Děkuji mnohokrát, paní Gressler, jsem velmi šťastný, že tady mohu hovořit o našich vztazích s Albánií. Už od roku 2008 máme bezvízové cestování pro Albánce a v roce 2009 Albánie požádala o členství v EU. V roce 2010 jsme vydali stanovisko, ve kterém říkáme, aby mohlo začít vyjednávání o vstupu, musí se Albánie soustředit na 12 klíčových priorit. O čtyři roky později, v roce 2014, se Rada rozhodla udělit eh, Albánii kandidátský status a uvedla pět zbývajících klíčových priorit takže sedm už je vyřešených. A teď, a potom v roce 2016 v listopadu v rámci předchozího balíčku o rozšíření komise podmínečně doporučila zahájení vyjednávání o vstupu. A to pod podmínkou, že musí, dosa- že musí být dosaženo důvěryhodného a hmatatelného pokroku ve jmenování soudců, což je jedno z témat, kterým se delegace bude zabývat. Eh, je to program, který je pod dohledem, což je unikum v zemích, eh, které jsou eh, v rámci kandidátského programu. Máme teď sedm soudců a žalobců z EU, jednoho z Ameriky, a to je podpůrný tým, který se věnuje screeningu soudců. Takže všichni soudci v Albánii, to je 800 lidí, bude proskoumáno a bude proskoumán jejich vztah k organizovanému zločinu, ke korupci a také jejich způsobilost obecně. Už to začalo, je to poměrně unikátní, začalo to před několika týdny. Už 20 soudců nebo státních zástupců muselo odejít z justice. Někteří byli propuštěni tímto dohlížejícím orgánem, jiní odešli sami, nebo odešli sami tím, že odmítli podstoupit tento screening, který je veřejnou procedurou a který leda co osvětluje. Takže to je eh, obrovský eh, boj proti korupci v soudnictví. Vy budete mít možnost hovořit s mezinárodními pozorovateli a s eh, řediteli tohoto týmu. Je to projekt za 10 milionů, který právě začal. Bude to velice zajímavé a velice to souvisí s politickou agendou. Takže tohle byla ta podmínka, kterou Albánie musela splnit v rámci těch prvních matatelných výsledků. Samozřejmě ten proces poběží dva nebo tři roky. Takže minulý týden komise udělila plné doporučení, to znamená nepodmíněné doporučení k zahájení vyjednávání o vstupu, právě proto, že toto kritérium už je považováno za splněné. Pokud jde o těch dalších pět klíčových priorit, kromě soudnictví, což je klíčová priorita dvě, je to reforma státní administrativy, boj proti korupci, boj proti organizovanému zločinu a e, lidská práva. V těchto otázkách Albánie učinila dostatečný pokrok k tomu, aby se posunula k další fázi, což neznamená, že má zatím splněno všechno, e, protože ta nejintenzivnější e, doba reform začne samozřejmě až po zahájení vyjednávání, jakmile budou nastavena kritéria v různých kapitolách. Víte, že u, u jiných let to trvá 6, 7, 8 let, zejména u kapitol 23 a 24, spravedlnost eh, a vnitro. Eh, to je samozřejmě středem eh, našeho zájmu. Komise nedávno vypublikovala strategii pro západní Balkán, a předseda komise Juncker navštívil Albánii na konci února a v té strategii pro západní Balkán na jedné straně nabízíme jasnou vyhlídku e, v tom smyslu, že Evropská unie to míní vážně, že tyto země mají vyhlídku na vstup, ale potom velice jasně a nediplomaticky říkáme, že za současného stavu vstoupit nemůžete. Říkáme jim, musíte se snažit více, e, a to zejména v oblasti právního státu. Ve strategii pro západní Balkán eh, má komise také eh, určité závazky, že se soustředí na šest eh, vlajkových iniciativ a to je digitální agenda, právní stát, bezpečnost a migrace, potom konektivita, to znamená doprava a energetické spoje na západním Balkáně, ale i mezi západním Balkánem a EU, e potom socioekonomický rozvoj a potom usmíření a dobré sousedské vztahy. Protože tady je samozřejmě řeč o regionu, kde v 90. letech eh, došlo k velice nepěkným válkám, eh, takže tady je potřeba dobrých sousedských vztahů, a vzájemného usmíření, abychom se vyhnuli tomu, že země, které jsou už členskými státy, budou vydírat ty, které vstoupit teprve chtějí. Takže Evropská unie nechce importovat bilaterální konflikty, ty musí být vyřešeny ještě předtím, než nějaká země do EU vstoupí. Takže takový je kontext. Vysoká představitelka paní Mogherini tam byla minulý týden a oznámila tato doporučení komise. Předseda Tusk je tam tento týden. Jak jsem už zmínil, pan Juncker tam byl, takže teď je poměrně nabité období a i eh, i vás čeká nabitý týden, Evropský týden, protože bude 9. května brzy a bude se toho hodně konat v této době. Eh, pokud jde o ten projekt, který jste vybrali, tak to je velice dobrý mix, který ukazuje veškeré aspekty našeho programu. E, v Tyraně bude laboratoř bezpečnosti potravin, e, pak e, mezinárodní monitorovací operace ohledně těch soudců a uvidíte také úřad práce, Tam probíhá eh, podpůrný rozpočtový program, je tam mix implementačních modalit. Samozřejmě jsou tu tradiční veřejné zakázky, eh, potom také nepřímá zpráva, ale tam toho ještě moc není. Eh, ještě asi 5 které spravuje Albánie sama. Pak ale probíhají další podpůrné rozpočtové operace. Jednu z nich eh, budete mít možnost proskoumat. Potom také eh, navštívíte prostředí ve Flora, eh, to je konkurenceschopný turistický projekt, pak tam máte na programu také dopravní projekt a ten je trošku problematický. My jsme nevybrali projekt, který vede, který probíhá hladce. Tady jsou různé spoždění, opětovné soutěžení a tak dále, to zjistíte přímo na místě ve Floře. Takže těchto pět projektů, myslím, vám pomůže získat si ucelený přehled o této zemi a já se velice těším na vaši návštěvu. Děkuji vám moc krát. Já bohužel nemůžu jet také. Domnívám se, že jde o velice důležitou zemi. Mě zajímá, eh, jaká eh, existuje regionální spolupráce mezi Albánií a ostatními sousedskými zeměmi na západním Balkáně. To, co jste řekl o těch iniciativách, eh, považuji za pozoruhodné a myslím si, že je velice hezké, že komise dále jaksi zjemnila a vylepšila svůj postup. Zjevně e, příslušná oddělení zaznamenala pokroky, ale co se přiučila, e, to je podle mě dobré. E, my se e, zabýváme velice podrobně e, mechanismem spolupráce a verifikace u nejnovějších členů Bulharska a Rumunska. Takže plánuje se takovýto další monitoring i pro Albánii a další země západního Balkánu. Eh, což by bylo těžké, když u Chorvatska to není. Eh, potom další otázka. Jaká existuje spolupráce eh, v ekonomické oblasti mezi zeměmi regionů? Tedy jaké máte představy? Protože já si myslím, že země, které se jaksi vzájemně nesnášejí, samozřejmě budou importovat své konflikty do EU a nový, nové konflikty opravdu nepotřebujeme. E, takže má otázka zní, e, jak za ten půl rok e, chceme něco udělat s ekonomickými vztahy a jaké prostředky z EU na to půjdou nebo nepůjdou, protože to je téma, které nás velice zajímá. Pak mám otázku, jestli má někdo další otázku z kolegů. Všichni si čtou maily. Kolega bitte. Pan kolega Pirinsky, prosím. Thank you, Madam Chair. Too. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dvě krátké otázky, jestli můžu. Jedna souvisí eh, s těmi regionálními projekty, které byly zmíněny. Mě by zajímalo, jestli nějak monitorujete eh, dopravní koridor, o kterém se diskutuje už alespoň 20 let a který už eh, získal jaksi mýtickou, smla, mýtickou slávu. Koridor číslo 8, který by měl propojovat eh, Bulharsko, Makedonii a Albánii od Černého moře k Jaderskému moři. Problém s ním je v podstatě proto, že Makedonie tu představuje blok Vzhledem k tomu, eh, jaký je vývoj, nemyslíte si, že by bylo dobré tuto problematiku zdůraznit a zahrnout ji, protože tady se otevírá nová dimenze spojů mezi východem a západem, které by nabízely nové možnosti. A druhá otázka souvisí s tím CVM, o kterém se zmínila paní předsedkyně. To souvisí s právním státem a korupcí a tak dále. Pokud něco takového zvažujete pro Albánii, tak eh, do jaké míry berete v potaz vlivy spoza hranic? Protože spousta korupce a ilegálního organizovaného zločinu není jaksi zapouzdřená hranicemi této země. Velice často jde o extrapolaci eh, dobře fungujících struktur tohoto typu, které eh, se šíří ze zemí, kde tyto praktiky započaly. Děkuji vám. Pan Ziegler. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že regionální spolupráce je skutečně jednou ze klíčových záležitostí i v systému SEA eh, v dohodách o přidružení, když se podíváte na tam ty záležitosti. Protože z, kvůli minulosti, kvůli válkám, eh, to, tento proces usměřování je strašně důležitý prvek a byl to, bylo to tak již od začátku. Ale tady vlastně to zdovu znůrazňuje a stále se to opakuje. Podívejme se na summit v Sofii, který nás čeká v květnu a je to maďarské předsednictví, který to sorganizovalo. Je to úplně poprvé, kdy Evropská rada se setká také s lídry jeho západních balkánských států. To je naprosto jasný signál. Už celá léta máme na západním Balkáně šest zemí, které jsou do toho hodně zapojeny. Je to inspirující, získáváme nové ideje, eh, čemu se musí věnovat eh, regionální hospodářská oblast, to je jeden z velkých projektů, které chceme implementovat. To znamená, že, že strany, pardon, země sami, než vstoupí do Evropské unie, udělají co možná nejvíce i z praktického hlediska. Čili už je to něco jako vzájemné uznávání, kvalifikací, eh, sousedská výpomoc a kontakty mezi jejich třeba byla mezi zeměmi sousedícími, výměna eh, státních zaměstnanců, úředníků, to znamená, mm, a funguje to oběma směry eh, v rámci tohoto aspektu usměřování. A Albánie to by mohlo být také zajímavé podívat se na to. Podívejme se, když, se, když budeme mít tyto regiony, o kterým jsem se zmínil. Máme tady sídlo kanceláře pro mládež a to je taková kopie vlastně výměny mládeže německo-francouzské a, ně, francouzsko, a německo-polské. A to také je podporováno z příslušných fondů IPA. Albánie se velice angažuje, do toho velmi zapojena. Pan ministr Almer sám zorganizoval summit v Dorešu minulého roku, čili oni nejsou mimo, oni skutečně jsou plně zapojeni do tohoto procesu a to naprosto mění atmosféru, protože my víme, že tady existuje napětí mezi Srbskem a Albánií. Je to samozřejmě kvůli Kosovu a v tomto ohledu je to nesmírně významná věc. A co se týče konkrétních projektů, eh, díváme se na to s kolegy eh, v rámci příslušných programů, ale toto se týká západo-balkánského investičního programu. A Myslím si, že eh, delegace, která by měla eh, vybírat a kontrolovat projekty, eh, to mají také v národních programech. Je to prostě regionální, široký program pro všechny tyto země a nejí to pouze předmětem té návštěvy která nás čeká. Ale možná, že k tomu můžeme si ještě vyměnit názory bilaterálně. Děkuji mnohokrát. Já bych se ráda vrátila ještě k jednomu bodu. Volání Albánie pardon, pověst Albánie eh, je jedna z nejhorších eh, i v Evrop, jaksi v očích evropských občanů, to víme na základě průzkumu veřejného mínění. Co dělá vláda proti tomu? Já se domnívám, že jeden ze směrodatných, jedna ze směrodatných překážek bude právě image Albánie um, už jenom prostě zmínit se o ideje, o přístupu. Já teda nevím, zda půl roku před volbami do Evropského parlamentu um, by tady byla nějaká veliká radost právě z toho samitu v Sofii. Um, Eh, tady prostě být dvě srdce v mém těle. Chápu na jedné straně argumentaci, že nelze jenom slibovat přístup, ale je třeba také udělat jednou nějaké kroky pomáhající k reformám eh, a vyvíjející určitý tlak. Ale Evropa Evropa, Evropská unie eh, musí prostě přimět tyto země, aby měly řádné poměry, ale vidím tady prostě velké odmítání evropských občanek a občanů proti takovému přístupu. Alespoň v mé zemi to tak je, nevím, jak to vypadá v jiných zemích, ale musíme to brát velice vážně. A myslím si, že to souvisí také s tou velikou komplexností problému, o kterém je třeba diskutovat, ale je třeba zavádět pouze věrohodná řízení, věrohodné postupy. Není možné, aby se tady udělovaly raparty, a potom se prostě usnadňovaly určité požadavky. Eh, pod motem není možné jenom slibovat, vyjednávat, ale je třeba také dospět k cíli. Jak vypadá tedy plán pro zlepšení pověsti, protože nějaká jaksi reklamní kampaň osvětová nepomůže. Děkuji. Tak nejprve musím říct, že samozřejmě máte pravdu, že Eh, otevření jednání o přistoupení eh, neznamená, že budou zítra mezi námi. Znamená to prostě otevření další etapy, znamená to ještě konkrétněji formulovat naše požadavky a je to celý, celé proces, který bude trvat eh, leta, to je jednoznačné a právě pouze a jedině prostřednictvím důvěryhodných reform, je možno prokázat, e, Albánci mohou prokázat, že e, jsou oni, jejich vláda, jejich představitelé e, důvěryhodní. A ano, je tady určité opakování a určité problémy e, s Albánií a to je možno řešit pouze prostřednictvím e, konkrétních výsledků. My se domníváme, že ve srovnání s dalšími e, balkánskými zeměmi Albánie ve své vůli postupovat v reformách jde velice ku předu a proto se ještě víc chceme zabývat zblízka tím, co dělají. Například to monitorování. Žádná další země neuvol, nepovolila dovolila Evropské unii, aby eh, figurovala prostřednictvím svých zástupců v různých panelech, které rozhodují o tom, zdali nějaký soudce má zůstat, či má být jmenován, či nikoliv. Eh, Albánie ano. Zároveň také Albánie, aby ukázala, že to myslí vážně, eh, povolila Guardia da Finanza, italskému finančnímu orgánu, fotografovat nejrůznější dokumenty, eh, sledovat eh, různé otevřené eh, případy ohledně pašování drog a tak dále. A žádnou další zemi neznám, která by takto otevřeně postupovala, umožňovala fotografování doličných předmětů a tak dále. To neznamená, že ten problém zmizel, ale oni prostě nám umožňují, abychom se velice zblízka dívali na to, jak postupují, mají prostě dobrou vůli. kazují dobrou vůli vůli, její velké úsilí. E, samozřejmě e, kromě toho, že konfiskují ty drogy, tak tady je třeba bojovat s těmi sítěmi, to je jistě problém. Někdy to má e, také nadnárodní dimenzi samozřejmě. Uvnitř Unie musí tady být spolupráce, toto je součástí té spolupráce. My jsme to také naznačili v naší strategii pro západní Balkán. Máme teď styčného důstojníka Europolu a Albánie e, v zemi a Albánie má zase své zástupce v Hágu, takže ta spolupráce se posiluje, jedná se o společné výzvy a žádná země sama o sobě to nemůže zvládnout, ale máte naprostou pravdu. Fakta musí být přesvědčivá, e, musí tady být důvěryhodné výsledky v průběhu času a jedině tímto způsobem se e, Albánie dostane z těch problémů, v kterých je. Já už se tě, těmito věcmi zabývat eh, eh, začal někdy před 20 lety. Pracoval jsem s Polskem a když Polsko začalo s přístupovým procesem, tak také bylo třeba eh, určité osvěty, určitého vzdělávání. Mohl bych tady vyprávět řadu humorních historek, ale neudělám to ani v německé televizi, ani jinde, ani zde. A byly to závažné věci a ty problémy Polsko postupně překročilo Eh, zvládlo, takže opakuji, je to dlouhá cesta a albánské orgány se to uvědomují a proto chtějí také vstoupit do té další fáze, aby byly intenzivněji a eh, zapojeni a aby také byli pod určitým tlakem, eh, že prostě musí určité věci dělat lépe, dělat správně uvnitř doma. Děkuji mnohokrát, no tak je tedy skutečně na čase, abychom tam jeli. Je to úplně poprvé, co jsem ve výboru, jedou kolegové Vorn, Cel, Marinesku, Kačanesky a Klins. Kolegyně Vali se dnes odhlásila. Pakliže ještě někdo má zájem, bylo by to dobré, kdybychom mohli získat ještě další dobrovolníka a mohli je přesvědčit o této důležité misi. Eh, můžeme mít daleko více kolegu sebou. Už jsem se snažila včera zverbovat kolegu Ešose, ale každý má tak svou výmluvu, proč nechce jet. Děkuji mnohokrát a zcela jistě zůstaneme i nadále v kontaktu. A tím se dostáváme k bodu číslo 5, což je zvláštní zpráva EUD 6 2018 o volném pohybu pracovníků, o mobilitě pracovníků velice důležité téma, eh, protože i dnes v jiných výborech hlasujeme o revizi vysílací směrnici o vysílání pracovníků. Spravodajku tady zastupuje pan kolega Perinský a za účetní dvůr tady máme eh, pana Pufana. Pane Pufane, máte slovo, prosím. Merci beaucoup, madame. Děkuji, paní předsedkyně, e, za to, že jste mi udělila slovo. Všechny zdravím, dámy a pánové. E, v roce 2018 Evropská unie e, slaví výročí, páté výročí nařízení o volném pohybu osob, což znamená, že ve většině českých států e, veškerá diskriminace ohledně státní příslušnosti e, v oblasti zaměstnání, odměňování a dalších pracovně právních podmínek se ruší. V roce 2015 nějakých 11,3 milionů 28 e, členských občanů 28 členských států pracovalo v jiné zemi než v zemi, zemi původu. E, toto je údaj, který představuje 3,7 obyvatelstva Evropské unie v pracovním věku. A co se týče e, toho pohybu e, mobilních pracovníků, takže 1,1 milionu změnila členský stát v roce 2014, 1,3 milionu Eh, osob eh, každodenně pracuje eh, či míří do jiné země za prací. Takže v čem spočívá naše práce v této oblasti? Je to mobilita pracovníků a my jsme ji samozřejmě hodnotili. Rovněž jsme hodnotili, jakým způsobem komise zajišťuje, zaručuje volnost pohybu a jak ji usnadňuje. Eh, v říjnu 2000, od října 2016 do července 2017 jsme analyzovali informační nástroje, které komise předložila eh, proto, abychom eh, tedy změřili efektivitu eh, těchto opatření, eh, které jsou financovány z Evropského fondu soudržnosti a z programu EASY. Takže tady se jedná o programovací období 2014-2020. Rovněž jsme navštívili německé, lucemburské, polské, rumunské a britské státní orgány a E, také jsme e, prošli 23 nejrůznějšími e, projekty, které mají přeshraniční charakter a jsou financovány z EUREST v roce 2015 a 16. A kromě tohoto auditu jsme rovněž uskutečnili šetření ohledně finan- fungování sítě EUREST a také jsme analyzovali Eh, kvalitu eh, takového vzorku eh, nabídek pracovních příležitostí, které jsou na Eurestu, co jsme zjistili. Takže komise vytvořila nástroje jako Evropa je vaše, EURES a Solvy, aby zajistila E, volný pohyb osob e, a členské státy v tomto směru také e, poskytují soubor informací pro občany, kteří, pracují, kteří chtějí pracovat v jiném státu. Nicméně komise nemá dostatečné informace ohledně toho, jak vlastně funguje volný pohyb osob v praxi. Pracovníci musí být správně informováni o svých právech a měli by mít také možnost eh, oznámit jakoukoliv diskriminaci. Takže kromě e, sítě e, právních expertů nezná komise žádné případy, které by existovaly na národní úrovni, o kterých by systematicky nebyla informována. Kromě toho jsou pracovníci také konfrontováni s určitými překážkami, eh, i když se o těchto překážkách nedá říct, že by byly přímo porušováním jejich práv, tak jsou to nicméně skutečnosti, které eh, jim život neusnadňují, například neuznávání kvalifikace, jazyková bariéra a další. Tyto překážky by měly být vzaty v úvahu ve světle nevyužitého potenciálu v oblasti mobility pracovníků. V roce 2014 různá šetření prokázala, že zhruba 2,9 milionů občanů Evropské unie si přálo usadit se v jiném členském státu v roce 2015, ale Eh, víc jak, eh, ale udělala to pouze zhruba polovina z nich eh, určité nedostatky z hlediska koncepce a následného monitoringu existuje. V rámci stávajícího programovacího období 2014-2020 mohly členské státy využít fondu Evropského sociálního eh, fondu relativní, eh, ve vztahu k mobilitě pracovníků a také eh, mohly tyto, tyto prostředky využít pro specifické stáže na místní, regionální a přeshraniční úrovni v roce 2014 při, při schvalování příslušného programu e, komise nekontrolovala, do jaké míry členské státy efektivně naprogramovaly aktivity směrem k mobilitě pracovníků, takže my nevíme, do jaké míry e, se vlastně využily prostředky z Evropského sociálního fondu. Hlavní zdroje pro mobilitu pracovníků je, eh, jsou známy. Je to Evropský program pro zaměstnanost a sociální inovaci EASY. My jsme v tomto směru eh, také mm, pro eh, zkoumali 23 přeshraničních projektů EURES podpořených EASY takže eh, pojem dobré výsledky, eh, tak to se vztahuje, dejme tomu, eh, počtu umístěných zájemců o práci. Jsou tam nicméně určité nedostatky v některých případech, takže se těžko agregují výsledky a těžko se dělají souhrné závěry. Eh, EURES eh, ohledně mobility eh, zaměstnanosti je hlavním nástrojem, ale velká část nabídek, které existují na národní úrovni, není vlastně publikována. Naše vlastní nabídky, které na portálu jsou uvedeny, prokazují, že nebo jiné nabídky, které jsou na portály uvedeny, nenabízejí všechny údaje, například odměnování ani jeho výši a datum pro podání eh, přihlášky eh, v roce 2016 byla značná část těchto nabídek eh, poskytnuta prostřednictvím EURES, ale ono to i tak představuje ani ne 4 všech kontaktů mezi zájemci o práci. A rovněž eh, jsme eh, je třeba se zmínit o eh, povědomí o nástrojích, které umožňují zjednodušit mobilitu pracovníků či upozorňují na diskriminaci. Eh, takže jde o užívání údajů, o charakteru jejich mobility a eh, o údaje o nevyvážené situaci na trhu práce. Eh, tady určitý finanční mechanismus, ten je třeba ještě lépe nastavit, tak aby jednotlivé nástroje se doplňovaly a byly efektivnější. Takže jde o efektivitu EURES a EZI co se týče eh, umístěvání zájemců. Eh, a ohledně mobility práce je třeba z Euresu učinit skutečný eh, efektivní nástroj. K tomu ještě zbývá vyvinout určité úsilí. Děkuji za pozornost. Děkuji vám mnohokrát za tuto velice zajímavou zprávu. A teď dostává slovo kolega Pirinsky. Sure. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Jak jste eh, také řekla, toto je téma, která je zvlášť významné eh, a skutečně je nesmírně aktuální při našich diskuzích. Spravodaj chtěl učinit E, toto prohlášení. Jedná se o zprávu zvlášť významnou, která se zabývá e, s jedním, jednou z klíčových svobod. Je třeba poblahopřát autorům, e, autorovi a jeho týmu za dobře vedenou práci a závěry a doporučení se netýkají pouze toho, jak jsou vydávány veřejné zdroje, ale rovněž se zabývají způsobem, jak komise a členské státy státy ochraňují a prosazují tuto základní svobodu je tedy e, z šetření auditorů zřejmé, že tady stále ještě existují klíčové výzvy a překážky e, pro volný pohyb osob, kterými je třeba se zabývat. E, to znamená například vzájemné uznávání profesních kvalifikací. A celý proces by měl být jednoduchý a uživatelsky příjemný. Eh, jak pro eh, zaměstnance, tak pro eh, jejich partnery. Další zjištění účetního dvora se týká různých penzijních režimů a tady je třeba také zrušit eh, které překážky a je eh, povinností komise eh, vzít na vědomí doporučení účetního dvora a také přijmout příslušné závěry a doporučení. Kromě toho je ve zprávě ještě několik dalších zajímavých informací, které se týkají přeshraničních projektů Komise, především DG zaměstnanost, by se těmito podněty mělo zajímat při eh, dalším eh, nabídkovém řízení a eh, doplnit vše takovými ukazateli, které by umožnily v praxi lépe měřit přidanou hodnotu financování z evropských zdrojů a také dopad co není o nic méně důležité, je e, e, nutnost, aby DG zaměstnanost vytvořilo takové pokyny pro příslušné styčné důstojníky Euresu na národní úrovni a také, e, jak lépe zužitkovat a propojit finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a RSu. E, členské státy by měly také využívat mnohem více těch e, příležitostí, které nabízejí operační programy v rámci Evropského sociálního fondu. Tyto příležitosti mohou společně e, pomoci snížit nezaměstnanost ve členských státech a také pomoci narovnat situaci v nedostatku kvalitních pracovníků v určitých odvětvích, konkrétních odvětvích. E, účetní dvůr také zjistil, že tady stále ještě existují překážky pro to, aby se mohlo hovořit o skutečně jednotném trhu práce uvnitř Evropské unie. E, tady existuje portál, který je takovým velice dobrým nástrojem pro všechny Evropany, ale ukazuje se, že někteří člen, některé členské státy e, zveřejňují pouze části skutečně e, své e, nabídky k práci. E, pouze u osmi z těch 22 zemí byly, byly zveřejněny všechny požadavky v zemích, jako je třeba Nizozemí, se ten podíl pohybuje mezi 9 a 6 procenty, v jiných případech se z nějakých 15 Eh, o nějakých 15 snížil mezi rokem 2015 a 16. Kromě toho auditor také ještě zveřejnil své určité obavy ohledně kvality těch pracovních příležitostí či těch inzerátů, protože některé opravdu neobsahovaly základní informace, včetně lhůt pro podání eh, přihlášek. Takže tady je třeba, aby eh, se portál mobility EURES procesu stal skutečně důstojným a kvalitním nástrojem. Je třeba tyto nedostatky odstranit. E, takže tady je zapotřebí, aby evropské i národní instituce jednaly rychle, aby skutečně bylo možno prosazovat e, kvalitně i nadále volný pohyb osob a e, lepší pracovní příležitosti pro všechny uvnitř Unie. Dobře, a teď dostane ještě slovo Martina, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji moc krát Evropskému účetnímu dvoru za tuto velice důležitou práci. Jak jste správně řekla, paní předsedkyně, čeká nás dnes důležité hlasování ve výboru EMPL. Nejde tam zrovna o pracovní mobilitu, jde tam o svobodu služeb, ale myslím si, že jak vysílání pracovníků, tak eh, balíček mobility se eh, s tímto tématem eh, značně dotýká. Já bych chtěla poděkovat kolegovi Pirinskému, se kterým spolupracuji na výboru EMPL. Svoboda pohybu lidí v Evropské unii je úhelným kamenem evropského občanství a je, jí právní základ je zakotven ve smlouvě. Jak bylo zmíněno v té prezentaci, vy jste řekl, že téměř 4% populace v produktivním věku těží z této základní svobody, kterou jim zaručuje členství v Evropské unii. To procento by samozřejmě mohlo být vyšší. Stále ještě pracovní mobilita je desetkrát nižší než ve Spojených státech. Vím, že to je samozřejmě jiná situace, ale přesto si myslím, že Evropská unie by se mohla v tomto zlepšit. Musíme se více soustředit na odstraňování překážek a bariér, zejména těch dlouhodobých. Potřebujeme jasná pravidla a zjednodušení postupů, stejně jako rozšiřování povědomí v, mezi evropskými občany, pokud jde o současné a budoucí nástroje podporující mobilitu pracovníků. Lepší pracovní mobilita v Evropské unii by byla velice užitečná eh, pro snižování nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti mládeže protože když si představíte eh, ty rozdíly mezi nezaměstnaností mladých v některých regionech, kde je to až 50%, a v jiných regionech, jako je naštěstí moje země, tam je zaměstnanost velmi vysoká, což je uspokojivé, tak by pracovní mobilita mohla odstraňovat tyto nesoulady mezi nabídkou a poptávkou po eh, pracovních místech a eh, dovednostech. Myslím si, že u, u některých věcí by se dalo jít ještě víc do hloubky. Teď ho, hovořím jak na komisi, tak na účetní dvůr. Já jsem viděla čísla o pracovní mobilitě e, založené na zemi e, pobytu a připadá mi znepokojivé, že nejaktivněji mobilní pracovníci jsou ze Spojeného království, e, což je zajímavé, ale právě ti budou nejzranitelnější vlivem Brexitu. Jak to tedy řešit? Protože to jsou velice zajímavá čísla. A potom další otázku. Evropský účetní dvůr řekl, že komise nemá dostatek informací o reálné pracovní mobilitě a nedělá dost pro uznávání kvalifikací, odstraňování jazykových překážek a tak dále. Takže co tady chybí? Proč komise nemá reálné informace o reálné pracovní mobilitě? Je to problém s dostupností dat? Ne, je to problém členských států? Je to problém s výměnou informací? V čem je ten problém? Další otázka. Co plánuje Evropská komise na příští víceletý finanční rámec? Jak bude pracovní mobilita zohledněna v návrhu komise, který uvidíme 2. května? Jak na to budeme moci reagovat a jaký bude konkrétní návrh na zlepšení? A v neposlední řadě z našeho pohledu rozpočtové kontroly bych chtěla říci, že samozřejmě efektivnost financí je pro nás velice důležitá. Čím dál více hovoříme o evropské přidané hodnotě, Já si myslím, že nic není konkrétnějšího než pracovní mobilita. Tam můžeme opravdu prakticky ukázat evropskou přidanou hodnotu občanům. Takže jak eh, se zaměřit na evropskou přidanou hodnotu a na výkonnost v pracovní mobilitě v budoucnosti? Děkuji vám. Kolega Kon, děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, já mám jenom zcela krátkou otázku na komisi. Nejprve chci poděkovat účetnímu dvoru za jeho zprávu. V této souvislosti já jsem měl kontakt v regio ehm, panem ehm, Masrajmanem. Je to velice angažovaný kolega, ale eh, on prostě se musí starat o všechno, je velice zatížen. To je taková zprostředkovatelná práce, kterou on vede. A jak může komise udělat něco, aby se pomohlo nejenom tomuto jedinému člověku, ale aby prostě Eh, tam bylo víc lidí, protože co vidíme, tak jak si konzultační kanceláře mizí, jak může komise pomoci v této situaci, aby vybavila příslušný personál, aby tato důležitá věc fungovala. Prosím. Thank you very much, I, just want Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl vyslovit souhlas s tím, co tu zaznělo dříve, a sice, že je nedostatek veřejných informací a faktů eh, ve veřejné doméně. Eh, já jsem ze Spojeného království, kde pracovní mobilita přinesla obrovské výhody ekonomice. Ty jsou vidět, kam se podíváte ale přitom je to země, kde volný pohyb pracovníků je nejkontroverznějším tématem. Když jsem sledoval veřejnou debatu na toto téma, tak většina té kontroverze se opírala o názory, které vlastně nebyly pravdivé a které by neobstály eh, nějakou kontrolu faktů. Například údajně Svoboda pohybu umožňuje příchozím pracovníkům jít pod cenu a snižovat platové standardy domácích pracovníků. Eh, já jsem ale spochybnil eh, tento výrok auditorů, to, proto nejsou vůbec žádné důkazy. Eh, na druhou stranu je to určitý omyl, protože právě jde o nejméně kvalifikované pracovníky nebo o ty nejviditelnější. Jinými slovy, doktory nevidíte, bankéře nevidíte, ale určitě e, vidíte e, pracovníky v potravinářství a tak dále. Tak potom druhý problém je přístup k dávkám. E, existuje povědomí o tom, že to souvisí s volným pohybem pracovníků. Takže já bych se chtěl zeptat, eh, domnívá se účetní dvůr, že komise nedokázala tato fakta a informace vnést do veřejné debaty, že komise neopravila tyto um, eh, omily, čímž ohrozila celý tento proces? Děkuji a za generální ředitelství sociální záležitosti pan Žanton. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji za komentáře a otázky. Já se pokusím odpovědět. Je takovým pravidlem děkovat účetnímu dvoru a tak dále, ale eh, během naší společné práce v minulém roce jsme měli každopádně velice konstruktivní eh, vztahy a zajímavou diskuzi, což eh, nás vedlo až k přijetí všech doporučení a byly správně zdůrazněny některé skutečnosti ohledně toho, co už děláme. Já bych chtěl velice stručně zmínit tři body. První se týká toho tématu, druhé se týká doporučení a třetí se týká hlavního ponaučení, které jsme si odnesli z této procedury. K tomu tématu to už vlastně říkali všichni, takže já to nebudu opakovat, ale jde tady tedy o volný pohyb pracovníků, což je základní princip a ústřední pilíř evropského projektu. Konkrétně jde o možnost evropských občanů a pracovníků svobodně pobývat a pracovat a účastnit se ekonomického a sociálního života v jakémkoliv jiném členském státu Evropské unie. Před několika týdny jste možná četli výroční zprávu o Eh, vnitřní pracovní mobilitě, kterou vydala komise. Eh, v této zprávě eh, je mnoho čísel a údajů o mobilních pracovnících v Evropské unii, odkud pocházejí, kam jezdí, kdo to je. Na, na to se prosím podívejte, protože to jsou poměrně výmluvná čísla. Je to zpráva za rok 2017 a Vyplývá nám z ní něco, čehož jsme už byli svědky v minulosti. Tato zpráva vlastně potvrzuje tento trend. trend. A konkrétně, že pracovní mobilita v Evropské unii eh, je realitou samozřejmě a zvyšuje se eh, účetní dvůr eh, zmiňuje 11 milionů, my říkáme 17 milionů, pokud bereme v, v potaz i rodinu pracovníků nebo eh, důchodce a tak dále. Takže teď v Evropské unii máme 17 milionů evropských občanů, kteří učinili těžké rozhodnutí odstěhovat se do jiné země a žít tam. týž trend vidíme u vysílání pracovníků. Když to srovnáme eh, s čísly před deseti lety, tak je to skoro dvojnásobek z 1,3 milionů na 2,3 nebo 2,4 milionů, jestli se nepletu. E, to tež platí pro ty, kdo dojíždějí za prací, e, pro zaměstnance v mezinárodní přepravě. Všechna tato čísla se zvyšují. Co tedy děláme na evropské úrovni? E, máme samozřejmě svou politiku, kterou je zakazovat jakoukoliv diskriminaci na, základě národnosti. Potom máme právní rámec, poměrně důležitý, Máme nařízení, máme směrnice a za poslední tři nebo čtyři roky e, se velice intenzivně diskutuje o tom právním rámci. Byla přijata směrnice o vymáhání, potom nejnovější návrh se týká e, vysílání pracovníků, a doufáme, že Evropský parlament eh, vysloví souhlas s přeskumem, který jsme začali v roce 2016. Takže máme politiku, máme právní rámec a máme nástroje. A máme výbory, kde diskutujeme se zástupci členských států, se sociálními partnery, máme nástroje, jako je síť EURES, portál EURES, a máme programy, které financují určité projekty. Je to program EASY a Evropský sociální fond. A to všechno spolu souvisí. Ty nástroje, které máme a projekty, které financujeme, musí být odrazem našich ambicí a naší politiky. Takže zpráva účetního dvora se soustředí právě na to, na nástroje a na rozpočet. Tak a teď k tomu druhému bodu, doporučení. Tak já bych eh, s dovolením znovu přečetl název té zprávy, eh, která si mys- který si myslím Obsahuje to nejdůležitější sdělení účetního dvora. Volný pohyb pracovníků, základní svoboda je zajištěna, ale mobilitě pracovníků by napomohlo lepší zacílení fondu EU. E, takže ta doporučení míří převážně na komisi, ale i na členské státy, které samozřejmě hrají také zásadní úlohu. E, pokud jde o měření e, informovanosti, tak ano, samozřejmě musíme se ptát mobilních pracovníků, jestli se domnívají, že to, co mají k dispozici, stačí, jestli je to promyšlené, efektivní a tak dále. Účetní dvůr zmiňuje eh, Solvit, zmiňuje Eures také. Já zareaguju na, eh, eh, na Eures, protože Your Europe a Solvit patří pod jiné oddělení v komisi. A pokud jde o portál Eures například, tak je poměrně působivé, a to jsou fakta, já vám sděluji tato fakta, e, každý měsíc máme přes 4 miliony návštěv na portálu EURES a více než 1 e, milion, e, tedy 1,2 milionu přístupů a 4 miliony zhlédnutí. I tady samozřejmě je co zlepšovat a zjednodušovat. Potom doporučení dvě je lépe využívat dostupné informace k identifikaci, diskriminaci Eh, a porušování principu volného pohybu. Eh, to bych chtěl eh, propojit s doporučením 3, což je zlepšení sběru a využívání dat o pracovní mobilitě. Tady souhlasíme s tímto doporučením, musíme se zamyslet nad tím, jak zlepšit situaci. Jak víte, tak, e, a to je můj třetí bod, e, komise e, přijala návrh na vytvoření Evropského pracovního úřadu, kterému navrhuje několik úkolů a úkol číslo čtyři tohoto orgánu by mělo být hodnocení rizik a analýza rizik, což pomůže naplnit toto doporučení. Doporučení čtyři se týká zlepšení designu evropských financí. Tady účetní dvůr navrhuje zvýšit synergii mezi Evropským sociálním fondem a programem EASY. Jak víte, má to určitá omezení. Jak víte, Evropský sociální fond je pod sdílenou zprávou, EASY je pod přímou zprávou, ale i tady je prostor pro zlepšení a e, máme v úmyslu 2. května předložit, doufejme, kvalitní návrh Určitě si uvědomujete, že momentálně je pro mě těžké cokoliv říkat. Prosím. On your short presentation, no? To byste končit, protože to měla být krátká prezentace. Dobře, tak doporučení 5 a 6 se týkají portálu EURES. A tady eh, máme nové nařízení přijaté v roce 2016. Eh, jak víte, tak eh, Komise a členské státy byly požádány o systém měření výkonnosti, to bylo implementováno. Komise po dlouhé diskusi s členskými státy eh, implementovala tento systém a ten nyní eh, probíhá. Naší ambicí je eh, udělat z EURESu celoevropský nástroj, na čemž pracujeme. A poslední bod, ten se týká toho návrhu na vytvoření Evropského pracovního úřadu. Tady jde o zlepšení informovanosti a o zlepšení spolupráce mezi národními úřady a také o možnost těchto úřadů eh, poskytovat mediaci na eh, poli pracovní mobility. Takže tohle je nyní na stole. Ta zpráva byla využita pro vysvětlující eh, prohlášení k tomuto návrhu a já doufám, že zákonodárné orgány budou moci schválit tento, tento návrh. Většinou krátká prezentace znamená 15 minut, ne 35. Eh, takže teď musíme vás zastavit eh, a budeme o tom ještě jistě hlouběji diskutovat. A tím se dostáváme k závěru tohoto bodu programu, k jeho ukončení. Myslím si, že musíme si ještě nacvičit, co je krátká prezentace a co nikoliv. A dovolte, abych mezi námi srdečně přivítala eh, pana ministra z Ukrajiny. Děkujeme za to, že jste přišel. My už jsme měli Ukrajinu vícekrát na našem eh, Eh, výboru také jsme brali na vědomí zprávu z roku 2016 a máme velkou radost, že se teď dozvíme něco o aktuální situaci v Ukrajině a finanční pomoci. Ráda bych vám připomněla, že 8 miliard bylo jako dotace posláno a také další částky týkající se mikro a makrofinanční pomoci ve formě půjček až do roku 2014-2015 a od roku 2014 tady máme novou dohodu MFA a to je 11,2 milion, miliard eur, z toho 8 miliard přes příslušný program a to jsou skutečně významné částky. Pane ministře, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, jsem velice poctěn, že se mohu dnes účastnit zasedání výboru pro kontrolu rozpočtu. pro a hovořit o podpoře pro Ukrajinu. Děkuji vám mnohokrát za tu pokračující podporu naší zemi, zejména v minulých čtyřech letech. Navzdory pokroku, ve kterému došlo v provádění reform v minulých čtyřech letech, se nachází Ukrajina stále v komplikované politické i ekonomické situaci a efekt hybridní války a nedostatek reform v letech, které předcházely válce, znamená, že potřebujeme více času, abychom mohli zemi plně transformovat. Podívejme se na určitá čísla ve srovnání eh, rok 2014-2015 se současností. Jako výsledek hybridní války jsme přišli o 16 HDP. Inflace eh, dosáhla 44 rozpočtový deficit 5 a e, také zdroje státní banky byly na kriticky nízké úrovni. E, Měna devalvovala čtyřikrát a plně jsme závisleli na dodávkách plynu a obchodních vztazích s Ruskou federací. E, to byla situace v roce 2014. V současné době o čtyři roky později jsme se navrátili k hospodářskému růstu. Máme tady 3% nárůst každý rok. Naše inflace pro tento rok má kolem 9%, čili jednomístné číslo. Snížili jsme rozpočtový deficit na 1,1% minulého roku a pokračujeme v politice odstraně práce na snižování deficitu rozpočtu. A rezervy Národní banky jsou je, ne, jeden, 19 milionů dolarů. A jsme naprosto nezávislí již na dodávkách plynu z Ruska. A, to, a máme také diverzifikovaný obchod. A to ukazuje, k jaké dramatické transformaci došlo tak eh, jednak vzhledem k reformám a vzhledem k podpoře našich mezinárodních partnerů. A zcela jistě Evropská unie je jedním z těch hlavních partnerů. V minulých čtyřech letech jsme dosáhli více, než co bylo dosáhno během 23 let nezávislosti. Od té doby, co jsme získali nezávislost, tedy až do propuknutí války. Implementovali jsme eh, reformu v oblasti udělování veřejných zakázek, eh, důchodovou reformu, vzdělávací reformu, zahájili jsme reformu zdravotnického systému, bankovního systému a transformovali jsme sektor energie. Ale celá řada z těchto reform nebyla ještě ukončena a mnozí z vás Eh, pomyslete na to, co se dělo ve vašich zemích. Uvědomme si, že taková transformace vyžaduje svůj čas. A rovněž tak tomu je v Ukrajině. Některé ze záležitostí ještě nebyly implementovány a my potřebujeme dodatečnou podporu, abychom mohli zabezpečit, že reformy budou pokračovat. Ale také proto aby naše finanční pozice eh, byla dostačena. Když se podíváme na leta 2018 a 2019, čili tento rok a příští rok, nacházíme se v poměrně komplikované situace, co se týče finanční balanci a co se týče splácení v příštím roce, čili v roce 2019 a 2012 Máme tady 7 miliard dolarů externího financování a z těch pouze čtyři mohou přijít eh, z komerčních půjček. To jsou ta omezení, která máme v rámci programu MMF. Zbytek by měl přicházet z koncesionálních zdrojů a zcela zjevně to vysvětluje, proč makrofinanční pomoc je tak nesmírně důležitá pro nás protože je zdrojem takové podpory. Také chápeme a vy jistě také, jakým výzvám čelíme. Jsme v předvolebním roce a to je rok, kdy je pozornost tak trochu roztříštěna od významné transformace Stále ještě trpíme institucionální slabinou, ale to je prostě záležitost minulosti. A v každé zemi trvá dlouho, než se znovu vybudují příslušné instituce. Eh, v, při, v minulých čtyřech letech jsme dosáhli pokroku v tom, že reforma v těch příslušných schématech skutečně pokročila. Máme tady také zhoršující demografickou situaci. To je něco, eh, k čemu se musíme dlouhodobě věnovat při plánování budoucího rozvoje země v našich politikách. Máme také signifikantní faktor una, jaksi únavy z politiky, ale když se podíváme na finanční hledisko. Je třeba, abyste si uvědomili jednu skutečnost. 5%, více než 5% našeho HDP jde na obranu a bezpečnost. No to je nejvyšší parametr. Navzdory všem těmto výzvám jsme skutečně velice zavázáni a chceme se věnovat této reformě Eh, pardon, te, tomuto pořadu reform, abychom dosáhli dohody, plné dohody asociační s Evropskou unii. Rozhodně nechceme zarazit naši transformaci. Nikdo nemá takový záměr. Klíčovými prioritami nyní jsou dokončit ty reformy, které už jsme zahájili v minulých letech, to se týká také různých legislativních záležitostí v těch klíčových oblastech a teď je na čase, abychom je implementovali a to je naším cílem pro příští roky. E, to znamená také privatizaci, energetický sektor, znamená to, stanové, e, znamená to založení e, soudu pro boj proti korupci a to je nesmírně významná věc v naší zemi. A znamená to také ukončení reformy ve veřejné správě. Teď jsem se zmínil pouze o několika oblastech, ale zcela jistě tady je další, mnoho dalších záležitostí na našem programu. Co se týče eh, co se týče té makrofinanční asistence, eh, tak tady jsme splňovali kondicionality minulého systému a výsledkem, že v minulých čtyřech letech jsme nedostali 600 milionů eur z toho posledního období, které bylo původně v rozpočtu. Takže z 21 kondicionalit jsme splnili 17. A ty čtyři nás, nám zabránili, abychom prostě dostávali ten zbytek peněz makrofinanční asistence. Museli jsme realizovat určitá naléhavá opatření, abychom refinancovali tedy rozpočet. Podařilo se nám to. Dělali jsme to na základě krátkodobých půjček ale to samozřejmě má svůj přesahující efekt do tohoto roku. To znamená, že makrofinanční asistenci velice potřebujeme. Z finančního hlediska je to pro nás naprosto zásadní ale pokračujeme v práci na splnění tě, této, těchto zbytých, zbylých kondicionalit, které jsme ještě nesplnili a některé z nich již byly završeny dvě tedy, a dvě už se blíží eh, splnění. My bychom rádi splnili všechny tyto požadavky, které ještě nebyly splněny za minulé MFA v době, kdy bude schválen nový program. Dovolte, abych vám také poskytl eh, určitý eh, kontext o programech v rámci této asistence, které jsou samozřejmě vázané a spojené eh, rovněž eh, k bilaterálním vztahům. Já jsem se právě vrátil z Washingtonu, kde jsme diskutovali eh, ještě o zbylých kondicionalitách a my je jistě v krátké době budeme splnit a také budeme pokračovat v jednáních s Washingtonem a já doufám, že v červnu už se dostaneme do té pozice, že budeme moci zahájit další etapu. My, eh, MMF, a já jsem optimistický. Eh, máme tady samozřejmě jednu záležitost, která je nesmíně politická, protože to je zvyšování o 30 a potřebujeme, abychom reformovali sektor plynu, který je ještě uh, určitou nestabilitou. A dovolte, abych vám ještě jednou poděkoval za vaši podporu, abych vás požádal, abyste nás podpořili i nyní. Eh, máme naléhavou potřebu pro makrofinanční asistenci, pro podporu našich úsilí v provádění reformem a také pro zabezpečení, zajištění finanční stability Ukrajiny. A tato potřeba je naléhavá. E, já bych rád vás ujistil, že naše postupy pokračují, ale rád bych vás požádal o to, abychom to, tu první fázi makrofinanční asistence v rámci tohoto nového programu mohli dostat co nejdřív, abychom mohli dokončit naše závazky v, na podzim. Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme vám mnohokrát. Eh, za tuto vaši zprávu. My nejsme zahraniční politici, u nás to může být klidně i trochu konkrétnější. Mohl byste nás, eh, nám říci něco podrobnějšího k těm čtyřem podmínkám, proč ještě nebyly splněny a kde vidíte určité problémy, abychom potom dali slovo komisi? So, um, we... Takže my eh, hovoříme specificky o těch čtyřech podmínkách, čtyřech kondicionalitách. Za prvé se jedná o eh, wood ban, eh, zákaz těžby dřeva, za druhé se jedná o zavedení příslušných registrů, za třetí o, o verifikaci Eh, vlastnictví ve firmách a za čtvrté o automatickou verifikaci eh, prohlášení eh, prohlášení o příjmech. Takže k tomu zákazu těžby dřeva, my jsme se shodli, že je třeba depolitizovat toto téma a arbitrážní orgán se k tomu vysloví podle dohody o přidružení a to nám zajistí, eh, aby bylo nalezeno řešení, aby se prostě na stole odstlo řešení. Takže eh, pokud eh, to bude možné takto učinit, tak to nebude politizováno. A potom ještě registrace tady byl příslušný zákon přijat počátkem roku, takže vlastně to bylo o měsíc později, Eh, před tím screeningem, takže to eh, už je také vyřešeno. A potom eh, takzvaný Ultimate Beneficiary Ownership, to bych chtěl zdůraznit, když hovoříme o kondicionalitách. Tato podmínka, tato kondicionalita nebyla úplně specificky formulována, takže my jsme to z kraje pochopili trochu jinak. Trochu jinak jsme pochopili, co se má učinit. Takže teď jde o to, že Ukrajina má vytvořit nový mechanismus, který mimochodem neexistuje e, v žádné jiné zemi v Evropské unii. My teď vlastně tvoříme něco, co bude precedentem pro vás, pro všechny. Takže budeme v tomto směru potřebovat určitou zkušenost, určitou podporu. Nechceme být špatným precedentem. Máme teď tedy k dispozici experta, e, který e, vám byl poskytnout vámi a který pracuje již asi měsíc, necelý měsíc na Ukrajině a začal začal pracovat na tomto eh, rámci. Eh, to chvilku bude tedy trvat, eh, pracovat na kondicionalitě takže to zase bude ve, pravděpodobně k dispozici ve chvíli, kdy bude program schválen a ohledně automatického, automatické verifikace Eh, prohlášení o příjmech, tak my jsme eh, k těmto věcem změnili přístup. Já jsem se do toho osobně zapojil a ten celý proces je nově nastaven a výsledkem je, že všechny otázky byly vyřešeny a my teď máme eh, UNDP, které je zodpovědné za příslušný software, má to tedy zajistit a v tomto směru před dvěma dny eh, bylo eh, psáno výběrové řízení na poskytnutí toho softwarového systému, který by tento celý režim měl zajistit. Děkuji mnohokrát. Už tušíme, jaké to jsou problémy, ale rádi bychom to měli ještě trošku přesněji. A nyní paní Maternová za Evropskou komisi. Uh, Děkuji, paní eh, předsedkyně. Pane ministře, Aniž bych tady chtěla hovořit o příliš velkých podrobnostech, tak eh, bych chtěla jenom říct, že skutečně došlo k výraznému posunu v té makroekonomice Ukrajiny, tak jak to také pan ministr naznačil my máme kromě toho s Ukrajinou velice značně rozvinutý bilaterální program. Kolega navštívil Ukrajinu před rokem a e, také e, zmínil na, e, o té podpoře, kterou, které se nám tam dostalo. A chci říct si, že od roku 2014, od doby, kdy došlo k Majdanu, k této revoluci, tak jsme podpořili velice zásadní Eh, kontrakt, eh, smlouvu na podporu eh, institučního rámce, takže se je docela spokojená s tím počtem podmínek a co se nám podařilo za poslední tři roky vystavět, je velice solidní a cílený soubor programů, které vytvářejí předpoklady nejenom pro institucionální zázemí, ale také pro decentralizaci, e, justici a e, reformu veřejného sektoru jako takového. To jsou ty čtyři oblasti, které e, jsme se rozhodli podporovat. A pak je tady ještě ten investiční plán, na, kterým, na kterém jsme pracovali s Evropským parlamentem a začali jsme také posunovat naši podporu k podporu podpoře podnikání a růstu. Máme program eh, hospodářského rozvoje malých a středních podniků a v dávné době také energetické aktivity, jehož cílem je rozvoj eh, podnikání v této oblasti. Já tady chci zdůraznit, že ve všech těchto programech a ve všech těchto oblastech my vlastně část těch zdrojů používáme na to, abychom eh, pracovali jak s členskými státy, tak mezinárodními finančními institucemi, abychom podporovali specifické oblasti rozvoje. Takže ve všech těchto oblastech, které jsem zmínila, se eh, provádějí eh, politické, teda reformy koncepcí, reformní procesy, které tady některé i zmínil pan ministr. To znamená, Společně s ministrem jsme také rozvinuli program eh, finanční, veřejných financí, eh, banky a Mezinárodního, Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. To eh, jsme vlastně vytvořili program Eh, společně s Dánskem a s eh, Švédskem a eh, s Dánskem zase ohledně veřejné administrativy, s Polskem a Švédskem rovněž. Takže tady prostě existuje určitý komplex, i když slovo komplex možná není úplně komplexní, není úplně dobré slovo, takový souhrný Eh, soubor programů, podpůrných programů, které jsme eh, realizovali, abychom podpořili reformy. A poslední věc, kterou bych chtěla eh, říct, je, že já jsem sama z takové země, která prošla určitým přechodovým obdobím a uvědomuji si, že to je obrovský objem reform, které byly vlastně nejenom na papíře, ale byly skutečně implementovány. A je to zcela zásadní. No, v posledním roce reforma penzijního systému, zdravotního systému, škol, eh, vzdělávacího systému, eh, které se vlastně by asi realizovali i v stabilnějších demokraciích velice obtížně. Takže eh, my, musím říct, velice, velice silně podporujeme eh, ukrajinskou vládu a opravdu věříme, že budeme eh, schopni také dostat zelenou. Kolegové z ECFINu pracují na makrofinančních věcech, takže doufáme, že i nadále budeme moci ve všech těchto oblastech Ukrajinu podporovat. Also, ja. Děkuji mnohokrát. Kdyby to bylo jednoduché, tak bychom tady nebyli. V tom s vámi mohl plně souhlasit. Mě by jenom zajímalo, jak vy se díváte ještě na ty čtyři podmínky, které nebyly splněny a kdy chcete odblokovat těch 600 milionů eur, kdy s tím lze počítat. Jaké překážky jsou ještě na cestě? To je moje první otázka. A druhá otázka Samozřejmě celá ta věc je velmi svízelná a vždycky se bijí ti nesprávní. Ale i při naší návštěvě jsme zažívali, jak veliký je odpor. Měli jsme eh, diskuse s poslanci, eh, kde docházelo také k zamítání zveřejněných majetkových poměrů a tak dále. E, za jak trvale udržitelné považujete to, čeho ještě již bylo dosaženo, aby prostě to existovalo nejenom na papíře. Jak trvale udržitelné je, e, protože člověk musí e, jako často, často počítat i k pro, o pro, s propadem zpět. Takže prosím, máte slovo. Thank you very much, uh, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Jak jsou reformy udržitelné, do jaké míry jsou udržitelné. No, možel eh, ani eh, v Evropě, ani za eh, velkou louží. Není termín udržitelnost něčím velice uchopitelným. Teď se zdá, že je vše v této oblasti trošičku ohroženo i ve formálně velice demokratických společnostech, takže já těžce mohu predikovat, co se eh, přihodí na Ukrajině za, dejme tomu, deset let. Ale co mohu říci je, že eh, ostatně pan ministr se o tom také zmínil, když hovořil o té podmínce eh, toho beneficial ownership. Myslím, že někteří z nás si uvědomujeme, že některé věci na papíře jsou příliš ambiciozní. Prostě pro určité věci tady není dobrý precedent. Není tady žádná země, která verifikuje beneficial ownership, ani Spojené státy to nedělají. Eh, takže já si myslím, že ta očekávání, která jsme spojila s eh, reformním procesem na Ukrajině, jsou skutečně někdy, eh, to si musíme přiznat, to by bylo poctivé, příliš, příliš ambiciozní takže konkrétně k tomu eh, owner beneficial ownership, eh, tady se pohybujeme v neprobádaných vodách, takže se teď snažíme spolupracovat eh, s vládou, abychom našli cestu, jak říct, že ta podmínka je splněna a zároveň, aby to bylo něco, co by bylo důvěryhodného takže kontrola toho prohlášení o příjmech. Tady se domnívám, že to, co se týká, dejme tomu, toho dluhu a pokrytí, eh, to je opravdu velice extenzivní. Opravdu to jde eh, Eh, nad rámec toho, co třeba eh, je možné u nás eh, v mé zemi a upřímně řečeno, myslím si, že to je podobné i u vás. Tady opravdu tlačíme Ukrajinu do velice obtížné situace a celé to zjišťování je pak velmi obtížné. Ano, jistě, musí přejít na automatický systém, ale zároveň si musíme uvědomit, že ty podmínky Eh, jsou poměrně hodně obtížně splnitelné. Takže chci říct asi eh, tolik, paní eh, předsedkyně, že jste tady možná viděla určitý, prostě určitou rezistenci, určitý mm, odpor, protože tady samozřejmě nikdo nechce, ani my nechceme mít takovou tu míru jaksi od krytí, být takto odkrytí oblasti, takže to, co je žádáno, je velice eh, vybrantní, je to podporováno velmi silnou společností na Ukrajině. Tady bych chtěla zúraznit ještě jednu věc, co se týče vnímání korupce, tak tam je Ukrajina skutečně na velmi vysokém eh, úrovni a ti, kteří studují eh, korupci, systematicky, tak okamžitě, když vláda začne s korupcí eh, něco dělat, tak se to vnímání prudce zvedne, protože začnou veřejné rozpravy, začne kritika, začnou prostě vstupy od dárců a tak dále, ale my se stále domníváme, že eh, vytváření bohatství a vytváření eh, transparentnosti těch procesů je jeden z nejlepších možných způsobů, jak, budovat, jak bojovat proti korupci. Takže že tady asi došlo ke změně paradigmatu na Ukrajině, něco, co bylo prostě eh, skryto eh, pod stolem, pod eh, ubrusem, pod kobercem se dostává do popředí a diskutuje se o tom, jak to řešit. A co ty tři další podmínky pro Mezinárodní měnový fond, takže verifikace toho prohlášení o příjmech, o které jsem se teď změnila, Eh, ta hlavní část podmínky bylo eh, vlastně zdostupnit tuto informaci. To už ale bylo učiněno před rokem a půl, takže ta informace dostupná je a teď vlastně jde o to vytvořit ten softwarový eh, rámec tak, aby ty informace byly kontrolovatelné, podobně jako to dělá účetní dvůř. A také dvůr. A také jsme eh, se rozhodli, že budeme trvat na závazku vlády začít s těmi nejvýznamnějšími příklady. To znamená, že eh, nezačnou s nějakým eh, prostě případem ředitele školy, která má, dejme tomu, 200 žáků, že začnou s nějakým politicky citlivým případem. A v kombinaci se softwarem si myslíme, že to bude možné. A ohledně beneficial ownership, tak tak tam si myslíme, že to je trošičku obtížnější, potřebujeme nějaké technické poradenství a je třeba prostě najít eh, určité parametry, které nám umožní eh, prostě zjistit, že je to hotové. Ohledně zákazu těžby dřeva, tak tam se jedná o arbitrážní proces podle eh, dohody o přidružení a eh, registr eh, úvěru, ten byl také již přijat. Takže v kombinaci s rozvojem softwaru pro automatickou verifikaci kapitálu a s tím, čemu říkáme beneficial ownership, tak s tím budou ty podmínky splněny. Tři eh, poslanci ještě chtějí slovo. Kolega Celer, který s náma byl na Ukrajině, má jako první slovo. Prosím. Děkuji mnohokrát srdečně. Vítejte, pane ministře. Děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Makrofinanční pomoc je poskytována, aby se podpořil také měnový systém v zemi a Ukrajina v minulých letech byla zasažena podstatnou inflací měny. Otřáslo to jí. Tato inflace teď je, se pohybuje 14, kolem 14 až 15 pokud vím. Jednou z příčin byly neřízené kapitální odlivy z Ukrajiny, zejména za pomoci zahraničních bank Bankroty bank byly na pořadu dne denodenně a eh, šéfka Národní banky, paní Chyňatová se domnívám, že se jmenuje, eh, která až do začátku minulého roku Chenatěva, ano, eh, která byla šéfkou tedy Národní banky, leco zlepšila, co se týče například také zveřejňování údajů jednotlivých bankovních domů. Jak se pokračuje v tomto procesu, protože stále ještě, pokud vím, je působení zahraničních bank velice Chile, zejména ruské a rakouské, pokud vím. Čili jakým způsobem chcete zabránit tomu, aby majetky neřízeným způsobem se přesunovaly do zahraničí a nepoškozovaly měnový systém? Pan kolega Wong? Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se také zúčastnil té návštěvy a když jsme tam byli, tak jsme uh, viděli jasný pokrok uh, za poslední rok uh, a myslím si, že během návštěvy mě zaujalo nejvíc za prvé to, že se hovořilo o korupci, ta různá obvinění z korupce a e, mám dojem, že tehdy nebyla dostatečná kapacita na řešení problému. Například nám bylo řečeno, že místní a regionální orgány nemají kapacitu na to, aby zvládali korupci, že protikorupční orgány se teprve zakládají. Takže patrně první otázka zní, jaký pokrok nastal v tomto budování kapacit, které by řešily obvinění z korupce. Eh, druhá věc, která mě zaujala, to bylo takové společné téma, byly finance z MFA, eh, které šly do centrálního rozpočtu. Bylo nám řečeno, že když jdou peníze do centrálního rozpočtu, tak je potom velice těžké je vystupovat. A otázka zase zní, eh, nastal nějaký pokrok, já vím, že je to obtížné. Bylo nám například řečeno, že těžko se vysledují peníze, které jdou z EU do centrálního rozpočtu, protože probíhá také konflikt s Ruskem a těžko se identifikuje, kam ty peníze peníze jdou. Takže ta otázka zní, nastal nějaký pokrok ve sledování toho, jak jsou používány peníze z evropského rozpočtu? Děkuji vám, paní předsedkyně. Já nesouhlasím s názorem komise na to, že standardy jsou nastaveny příliš vysoko, pokud jde o skutečné vlastnictví ukrajinských firm. Já se pokusím vysvětlit, proč. Evropský parlament má zvláštní výbor pro daňové záležitosti, Máme seznam eh, daňových rájů. A eh, velice podrobně zkoumáme jejich fungování. Jaká jsou kritéria pro to, aby eh, se nějaká země ocitla na seznamu daňových rájů? Tak při nejmenším v případě skandálu Panama Papers – Přinejmenším eh, v tomto skandálu bylo zapojeno mnoho eh, vysoce postavených politiků z Ukrajiny, kteří zakládali firmy v Panamě, která je daňovým rájem. A to i v době, kdy už probíhal konflikt. Probíhala válka a politici vytvářeli firmy, v daňových rájích. To je závažná situace. Takže tahle kondicionalita je naprosto správná. Jestliže má plynout evropská podpora, pak musí tyhle problémy být řešeny. To není jenom nějaké, nějaký dojem, že existuje korupce, to je zcela prokázáno. Existují dokumenty, eh, jsou to záležitosti, o kterých se debatovalo v tomto parlamentu. Myslím si, že podmínka týkající se skutečných vlastníků je naprosto zásadní, je nesmírně důležitá pro budování institucí, pro boj proti korupci. Technicky vzato nejsou ty standardy příliš vysoké. Existují způsoby, jak identifikovat skutečného vlastníka v reálném čase. Existují technická řešení. Problémy jsou i v Evropské unii, problémy jsou i ve Spojených státech, ale to jsou problémy politické vůle, nikoli problémy technologie. Je tedy na Ukrajině politická vůle k vytvoření takovéhoto mechanismu? Eh, tady eh, je to v podstatě téma týkající se řešení konfliktu státu. To si myslím, že je eh, důležitá podmínka. Už jsme se tu s tím hodně nazlobili. Takže myslím si, že tohle zkrátka musíme vědět. A je veliká škoda, pokud se to nepodaří. Tak, pane ministře, myslím si, že už jste dostal dostatek podnětů pro odpovědi. Děkuji vám a Já bych chtěl začít tím, že já jsem očekával vaši návštěvu, ale e, nevím o tom, že už proběhla. E, měl jsem dojem, že bylo domluveno, že se během této návštěvy potkáme. Tam bychom měli víc času a e, mohl jsem si s vámi popovídat o tom, jaké se... Aha, to bylo v roce 2016. Takže příště, až budete na Ukrajině, tak prosím, velice rád bych se s vámi setkal a poskytl vám aktuální informace. Konkrétně k těm položeným otázkám, tak eh, nejprve pokud jde o eh, odliv kapitálu a o to, jak zabránit hm, odcházení peněz ze země, a pokud jde o status bankovního sektoru, tak eh, předchozí guvernér centrální banky odvedl vynikající práci a vyčistil bankovní systém. E, to byla guvernérka, která bojovala proti zvláštním zájmům, proti korupci a proti e, problémům, které byly v součástí systému už mnoho let. Bylo dosaženo velkého pokroku. 90 bank e, bylo odstraněno z bankovního systému a zapracovali jsme na nacionalizaci největších bank v zemi, což z implementačního hlediska byla nejtěžší věc, kterou jsme společně s paní guvernérkou provedli. To všechno je teď tedy hotové, nyní je bankovní systém vyčištěný. Největší banka, bank, kterou mimochodem vlastní dva velice vlivní oligarchové, je nyní, je nyní státní bankou Eh, takže eh, minister financí je vlastně akcionář této banky. Eh, nyní ovládáme 55 bankovního systému. Hodně toho závisí na Národní bance, ale vy jste se ptali také na ministerstvo financí. Co děláme jakožto akcionář 55% bankovního systému proto, aby se bankovní systém rozvíjel a aby nedocházelo k podvodům, a abychom zajistili finanční inkluzivitu. Nedávno jsme přijali strategii, která se zabývá všemi těmito problémy a e, která má za cíl vytvořit implementační strategii. Výsledkem je transformace bankovního systému a v nejbližších pěti letech e, jsme snížili export z 55% na 25% a to prostřednictvím e, privatizace a snah o transparentnost a očekáváme, že evropské banky budou také hrát svou roli. Momentálně ale máme akutnější problémy, které je třeba řešit a které mají na svědomí ten odtok peněz. My implementujeme procedury BEPS, Připojili jsme se k plánu BEPS eh, v loňském roce. V letošním roce máme implementovat minimální standardy BEPS. Dále. Eh, přeskoumáváme všechny bilaterální dohody o vyhýbání se eh, dvojímu zdanění. Aktualizovali jsme daňové sazby, které byly nízké a zvedli jsme je na průměr OECD, což také zabraňuje odtoku peněz ze země protože peníze nejdou přímo eh, do zámoří, jdou do zemí, kde, které mají nižší sazby. Eh, takže to teď eh, revidujeme velice aktivně. Nedávno jsme podepsali dohodu s Nizozemím, čekáme na ratifikaci dohody s Kyprem. Tahle práce je poměrně akutní. Pokud jde o praní špinavých peněz, tak moje ministerstvo eh, vyvinulo nový zákon, který je zcela v souladu s osvědčenými mezinárodními postupy. Eh, je to všeobecný zákon, který pokrývá eh, všechny možné sektory, včetně bankovnictví. Předložili jsme tento návrh zákona parlamentu a čekáme v Brzku jeho přijetí. Tolik tedy k odtoku kapitálu. Dále ke korupci. Mohu vám říci, takže nejenom popisovat, co udělala vláda, já mám své soukromé zkušenosti z doby předtím, než jsem se stal ministrem. Pracoval jsem eh, na pozici ve státní správě a byl jsem eh, ředitelem ukrajinské delegace v Grega a eh, Účastnil jsem se eh, zakládání eh, státního úřadu pro boj proti korupci. Zahájení systému elektronických eh, deklarací, to bylo vlastně otevření dveří pro bezvýzový režim s Ukrajinou. A mohu vám říci, že chápu vzájemné souvislosti. Když říkáme, že protikorupční soud je nutný, aby e, byla dokončena protikorupční infrastruktura, e, tak to je zkrátka fakt, protože máme agenturu pro prevenci korupce, která identifikuje nějaké porušení předpisu, potom Národní protikorupční úřad vyšetří tento případ, ale potom e, neexistuje pořádná justice pro tyto případy. Takže vytvoření protikorupčního soudu to není jenom odpověď na vaše požadavky, ale chtějí to lidé. E, protože co přinesli lidé v ulicích během Majdanské revoluce? Za prvé e, to, bylo to spochybnění e, evropské integrace, to je vyhnalo do ulic, ale zároveň to, bylo nejen, to byla nejen nespokojenost, ale přímo pobouření nad korupcí těmto požadavkům je samozřejmě třeba vyhovět a vytvoření protikorupčního soudu je nesmírně důležité. A k tomu musíme přijmout příslušný zákon. To je nutná podmínka, ale nikoli podmínka postačující. V dalším půl roku budeme muset vytvářet tuto instituci, bude muset být nezávislá, bude muset být důvěryhodná. Jestliže soud není důvěryhodný, tak takový soud nepotřebujeme. E, proto je nesmírně důležité, abychom to provedli pořádně a bez, jakých, bez jakékoliv zkratkovitosti. Budování kapacit, to je naprosto správná otázka. Národní protikorupční úřad byl vystaven od nuly. 600 lidí se rozhodl, Toto byli lidé, kteří byli vyškoleni přímo pro tento účel, byli noví, nebyli převzatí ze starého systému a to teď přináší výsledky. To je opravdu potřeba všechno vybudovat od nuly v takovýchto případech. Dále, eh, rozpočtová podpora, transparentnost eh, makrofinanční asistence. Já doufám, že mě teď pochopíte. Já, jakožto minister, eh, se musím starat o to, aby všechny peníze, které máme v rozpočtu, byly využity a abychom měli kontrolu nad tím, jak se používají a aby plnili naše priority a aby byly využívány efektivně a hospodárně. Takže je nesmírně důležité důvěřovat mechanismu v dané zemi. Nemůžeme vysledovat všechny prostředky, které přicházejí do rozpočtu. Eh, měli byste mít důvěru v to, jak spravujeme finance v naší zemi. Eh, my to děláme, máme své priority, Eh, nefinan, máme, máme eh, prioritu, nefinancujeme instituce jako například Úřad státního zastupitelství, který není zcela zreformovaný. Takže tam omezuju eh, investice, protože chci nejprve úplnou reformu a potom bude finanční podpora. Podobně je tomu u dalších institucí. To je přístup, který naše vláda zaujala. Takže makrofinanční pomoc jde do rozpočtu já nevím, jak zajistit vysledovatelnost, ale měli byste eh, chápat, jakým způsobem jsou finance spravovány eh, v naší zemi. Já vám velice rád poskytnu více detailů, bude-li zájem. Eh, pokud je o Panama Papers, tak můžu vám říct, že máte pravdu. Máte pravdu ohledně toho, že když je známá informace, měla by nastat nějaká reakce. Reakce mohou být různé. A e, já se domnívám, že e, jedním z klíčů jsou blížící se volby. Jestliže to nebude pro Ukrajince důležité, proč by to mělo být důležité pro někoho jiného? E, čekáme tedy informace je venku, zazněla i nějaká vysvětlení, ale je na občaných Ukrajiny, je na občanech Ukrajiny, aby to posoudili. V příštím roce se tedy budou konat volby. Je politická vůle? Ano, politická vůle je. Je politická vůle k očištění systému. Je politická vůle zajistit, aby se platily daně, aby peníze zůstaly v zemi. Vzniká proti ní odpor, ano, odpor je obrovský, ale krok za krokem děláme pokroky a náš úspěch posoudí občané při volbách. A pokud je o technické záležitosti, tak mohu vám říci, že je to stále technicky velice obtížné prokázat, zejména když máte nějaký řetězec vlastníků, tak je velice těžké prokázat, že konkrétní člověk něco vlastní. Protože v Panama Papers eh, uniklo to, že když tam je uvedeno nějaké jméno jakožto vlastník ale od té doby mnoho lidí učinilo určitá rozhodnutí a analýzy, abych tak řekl, a pak už eh, ani v tomto uniku informací nebyly odhaleni. Takže problém s identifikací konečného vlastníka je čím dál těžší, a to nejenom na Ukrajině, ale na celém světě. Jak to řešit? Řešení musíme nalézt všichni eh, společně a bude to probíhající proces. Nelze to vyřešit jednorázově a jednou vždy. Bude to těžké vždy. A je to globální problém samozřejmě. Děkuji vám. Ja, herzlichen Dank. Děkuji vám srdečně. Komise, prosím. Uh, Madam Chair Minister, thank you very much. Eh, <clears throat> paní předsedkyně, pane ministře, děkuji. Eh, pokud mohu eh, začít s otázkou tady pána, který musel odejít ohledně MFA. Je to nástroj, který má řešit problémy s Eh, finančními prostředky. Jedná se o rozpočet, který prostě kompenzuje určité výkyvy Eh, v finanční bilanci. Eh, tady ovšem rozpočtová transparentnost je u Ukrajiny mimořádná. Jsou tady dvě, eh, dva údaje, které ministr zmínil a pak něco, co nezmínil. Řekl, že v posledních třech letech, i když Ukrajina byla ve válce a 5% HDP šlo na obranu, rozpočtový deficit se z 10% posunul na necelé 2%. To je víc jak pětinásobný, eh, pětinásobné snížení za ty tři roky, takže jsou tady skutečně velké rozpočtové, eh, eh, rozpočtová omezení, ale co je ještě zajímavější údaj, je, že za poslední tři roky Veřejné výdaje jako procento HDP se snížilo eh, o neuvěřitelných 13 z 53 na 40 snížení veřejné eh, veřejných prostředků jsou to prostě heroická úsilí, eh, která teď sledujeme u francouzského prezidenta o jedno či dvě procenta a vnímáme reakci veřejnosti a když eh, si eh, promítneme, že za tři roky je to 13% snížení v případě Ukrajiny, tak to je něco opravdu mimořádného. Takže naše podpora jde směrem k všeobecnému rozpočtu, protože ten vlastně vyvažuje ty nevyvážené rovnosti mezi výdaji a e, finanční rozvahou. A e, tedy teď e, jde o to, že jsou na Ukrajině skutečně velice výkonní. Obojí proti korupci je tady prostě historicky velmi slabé prostředí, kromě, kromě toho, že eh, tady je třeba eh, věci vyšetřovat a také eh, postihovat. To je ovšem problém na Ukrajině. Justice není na Ukrajině na té úrovni, kterou bychom si přáli. Prochází reformami a prostě víme, jak to je samozřejmě pak se ty věci někdy ztrácejí a e, je tady ještě před námi hodně, hodně práce. Ale Ukrajina byla v jedné věci nesmírně úspěšná a to e, vlastně v tom e, uzavření kohoutků korupce. Takže veřejné veřej, veřejné výdaje snížené o 13 to není jen tak. Tady prostě e, se uzavřely určité dveře směrem ke korupci. E, jed, těch oblastí jsou čtyři. Jedna věc je arbitráž v té fixní, e, fixním směném kurzu Eh, takže tato možnost, eh, tím, že se eh, hřivna nechala padnout, tak se vlastně zrušila. Další věc zmínil pan ministr v tom smyslu, že nějakých 90 bankovních licencí bylo odejmuto, pravidla o o dobrém chodu e, podniků a finančních institucí jsou nesmírně přísná. Regulační rámec je velmi, velmi e, tvrdě sledován. Takže tady máte skutečně na Ukrajině situaci stejnou jako v Evropě. To znamená, že máte eh, likviditu navíc v bankách a to znamená, že se prostě eh, daří těm eh, ochranným a kontrolním opatřením. Třetí oblast je něco, co bylo mimořádně mezinárodně hodnoceno a to je vlastně zavedení systému Prozoro, což je elektronický systém pro zadávání veřejných zakázek a už teď eh, se vlastně eh, může říct, že se uchrán, eh, ušetřilo zhruba 1% HDP právě zavedením tohoto systému a další moduly budou zavedeny a ministr také vlastně vratky DP. H se dějí automaticky, čímž se věci zjednodušily, ale asi největší Eh, úspora se týká rozhodnutí eh, vlády z květnu 2016 eh, vyrovnat ceny za spotřebu plynu mezi domácnostmi a podniky. Tím korupce zmizela přes noc a ukázalo se, že monopol, eh, plyno, eh, plynový monopol eh, Gastohas měl jeden rok mili, milion dolarů ztráty a druhý rok milion dolarů zisku největší část toho byla vlastně zásluhou eliminace korupce. Takže tolik asi o prevenci. Stále ještě má Ukrajina před sebou velkou cestu e, při vytváření institucí e, a e, tady se vlastně dostáváme k do portugalského eh, poslance. Je tady korupce na Ukrajině? Eh, ano, určitě. Jsou tady oligarchové? Ano, určitě. Jsou chudší než před třemi lety, ale i tak jsou eh, pohádkově bohatí. Takže v těch Panama Papers jste nepochybně viděli ukrajinská jména, ale jak víte, komise je v popředí ohledně spolupráce justice a musím říct, že jsme měli určité případy, které původně byly eh, na černém seznamu, teď jsou na šedém seznamu, ale Ukrajina mezi nimi nefiguruje. Takže ano, eh, jsou tady prostě jednotlivci, kteří mají někde u eh, kryté peníze, kteří jsou pohádkově bohatí a kteří využívají daňových rájů, ale Ukrajina nikdy nebyla na seznamu jako země, na seznamu těch Eh, zemí, které eh, využívají daňových eh, rájů. A antikorupční snažení je jedno z našich největších témat, jedním z našich největších projektů. Společně s dánskou vládou se rovněž snažíme pomáhat Ukrajincům při vytváření institucí a jejich posilování. Děkuji vám. Děkuji srdečně. Eh, my tedy eh, obdivujeme, jak se ta zatáčka vybírá, ta ostrá zatáčka. Děkujeme mnohokrát za informace. Pane ministře, hm, děkujeme, že jste přišel. Zůstaneme jistě v kontaktu. Vím, že tady máte spoustu úloh. My vás chceme povzbudit, abyste pokračovali ve vaší cestě. Také víme, jak těžké je dospět ke změnám. Ale i když vy sám říkáte, že jste už čeho dosáhli, tak jsme spokojeni, budeme vás doprovázet na vaší cestě i na základě odpovídajících studií, které budou možná zveřejněny koncem roku. Děkuji vám mnohokrát, že jste přišel. Děkuji. A tím se dostáváme k dalšímu bodu programu, což je bod číslo 7. Je to zvláštní zpráva EUD 7 2018 týkající se předstupní pomoci EU Turecku. Máme tady eh, členku účetního dvora, paní Jakobsenové. Vítejte mezi námi a máte slovo. Thank you. Eh, děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Děkuji, že mám tuto eh, příležitost vám eh, představit tento tuto zvláštní zprávu ohledně pomoci v oblasti zemědělství Turecko. Eh, Turecko hrálo a hraje zásadní roli v mezinárodních vztazích, je naším klíčovým partnerem v řadě oblastí a od roku 1999 je kandidátskou zemí. Eh, v partnerství s tureckými orgány eh, je také eh, poskytována předvstupní pomoc, která se sestává z projektů financovaných komisí v celé řadě oblastí, jako je právní stát, vládnutí, infrastruktura a vytváření institucí pro období 2007 až 2013 eh, bylo poskytnuto Turecku dohromady 6 eh, celých 4,6 eh, miliard eur a další e, více jak 2, 2 e, miliardy eur v dalším období. E, proces přistoupení je nechvalně známý jako velice pomalý a pouze malé procento kapital bylo otevřeno k vyjednávání a pouze jedna ukončena. Od července 2016 kdy došlo k vojenskému e, převratu nebo pokusu o něj, tak se e, Turecko odstlo ve nemořádném e, stavu a to samozřejmě věci pozměnilo. Čím jsme se zabývali v auditu? Eh, především efektivitou implementace programu eh, v Turecku. Cílem toho programu je umožnit eh, kandidátské zemi posílení administrativní kapacity a vyrovnání se s podmínkami pro přistoupení. Takže my jsme zkoumali, zdali je celý systém vytvořen tak, aby toto zajišťoval a zdali také podporuje prioritní oblasti v Turecku. K čemu jsme dospěli? Závěrem jsme museli konstatovat, že cíle byly komisí dobře eh, formulovány, nicméně v praxi eh, předvstupní fondy vytvořené, eh, vydané v Turecku se nedost efektivně a dostatečně E, promítli do zlepšení v oblasti nezávislosti, boje proti korupci na vysoké úrovni, organizovanému zločinu, e, svobodě tisku a reorganizování občanské společnosti, což jsou oblasti, kde jsou kritické reformy už dlouhodobě očekávané. Také e, komise e, velice málo využila e, kondicionality, aby podpořila prioritní oblasti, kde, je, kde byl pokrok ne, uspokojivý. A také málo kdy využívala komise eh, možnost změnit vedení projektů. Eh, jsou situace, kdy může přijmout korektivní opatření či eh, vyměnit národní vedení za své vlastní spolupracovníky. Takže je třeba říct, že princip vlády práva není explicitně pokryt v eh, nařízení o eh, IPA. Takže projekty eh, byly často realizovány po uplynulé lhůtě, v 13 ze 14 projektů, které jsme audit, podrobili auditu, E, tak jsme zjistili, že v osmi z nich došlo k průtahům. Také jsme zjistili, že ne vše bylo provedeno v pořádku v oblasti monitorování, hlavně vzhledem k nedostatku politické vůle ze strany politických představitelů Turecka a vzhledem k zhoršující se politické situaci. Udržitelnost projektu je ovněž ohroženo Eh, abychom eh, zlepšili eh, situaci, tak jsme komisi sformulovali pět doporučení. Tyto IPA fondy by se měly více zaměřit do oblastí, kde je zapotřebí reform, kde je zapotřebí důvěryhodného pokroku Komise by také měla zajistit, aby byly pokryty všechny klíčové oblasti. Rovněž by komise měla více využívat principu kondicionality, politické i technické. Monitorování eh, výkonu projektu by, měla být, eh, by mělo být zajištěno a Rovněž by se mělo více zohlednit objem použitých prostředků. Komise přijala všechna naše doporučení a já bych komisi chtěla poděkovat za konstruktivní spolupráci eh, při tomto auditu. Děkuji vám za pozornost a pokud je čas, tak ráda odpovím případné dotázky otázky. Děkuji paní Jakobsen a teď je na řadě paní Claudia Schmidt k zvláštní zprávě. Je to krátká prezentace, prosím. Eh, velice krátká zpráva s mnoha, mnoha připomínkami, bohužel protože zprávy Evropského účetní dvora jsou vždycky velice zajímavé, ale mě tato zpráva velmi frustrovala proti navzdory tomu, co právě zaznělo z úst členky účetního dvora. Já ne, se nedívám na tu zprávu tak pozitivně, tedy ani s ohledem na Turecko, ani s ohledem na akce, po případě na neakce komise. Mám pocit, tedy pro mě je zarážející přečíst si černé na bílém to, co se předpokládá, co jak si eh, objevil, odhalil eh, Evropský účetní dvůr. Eh, citát bych tedy teď ráda zmínila, kde je napsáno, že ve skutečnosti při používání prostředků v rámci cílů IPA 1 se sotva zohledňovaly zásadní podmínky a sice nezávislost a nestranost soudů, boj proti korupci na nejvyšší úrovni a boj proti organizovanému zločinu, svoboda tisku, eh, nezohledňování konfliktu zájmů, žádné externí kontroly a mm, nepodpora občanské společnosti. A už více let je tato situace neuspojo, neuspokojivá, protože turecké úřady k tomu nemají odpovídající vůli. No už tato věta sama o sobě by měla znít to, když to nechtějí, tak to nechá, tak prostě od toho opustíme a přestaneme s tím divadlem. Je prostě frustrující číst, že v každém z těchto projektů až na jeden chybí politická vůle. Další důvody jsou hold příliš málo administrativní zdravotního personálu, nebo co já vím, ale Měli bychom prostě, tady stojíme úplně mimo to, co je ještě obhajitelné, eh, když prostě i z této zprávy vyplývá, že Turecko se vzdaluje stále více Evropské unie. Já vím, že existují kolegy, mimo jiné také rakouský komisař Johannes Hahn, kteří na to pohlížejí trošku jinak než já, eh, protože buď ještě jaksi mají naději, že by to mohlo ještě mít smysl dále pokračovat v těch eh, vyjednáváních o vstupu, ale ale otázka je, kolik let už se musí vyjednávat. Už se vyjednává od roku 1999, nemýlím li se, a je to čím dál tím horší, místo aby to bylo lepší. Uh, a já si myslím, že nejenom, že je třeba pozastavit prostředky a úplně s nima skoncovat a poté se, se ve zprávě říká, že eh, to vůbec nemá, nesouvisí s otázkou uprchlíků a uprchlických táborů. Tohle by se mělo skutečně rozdělit, protože EU Turecko je prostě podporováno eh, z jiné oblasti, ale rozhodně ne z této oblasti vyjednávání o vstupu. A já bych tedy velice ráda měla nějaké celkové stanovisko komise. Rozhodně mi nestačí, když vzadu se uvádí ve zprávě účetního dvora u doporučení, jak by komise reagovala. No, eh, E, s těmito a s těmito doporučeními souhlasí, je tam napsáno, no co to znamená ve skutečnosti, že s tím souhlasí, mění se něco, no to teda nemám ani potuchy. Mojí otázkou teda je, co zcela konkrétně bude znamenat, když tedy komise souhlasí s doporučeními. A další věc, to je tato kondicionalita IPA. E, tady se vůbec nepoužívá ta kondicionalita v mnoha sektorech, když jsou sektory tak neuspokojivé? Proč se prostě nevyužívá to podmiňování? Nebo eh, veškerá tato decentralizace, proč to se nevyužívalo? IPA 1 má možnost také pozastavit financování v případě, že jsou porušovány zásady demokracie a není dodržován právní stát. IPA 2 už nemá eh, vyjádřeno no, tuto formulaci. No tak já tedy mám pocit, že tady chováme se velice nedbale, když je tolik peněz ve hře a když tak zřetelně vidíme, že partner prostě nemá vůli, nejbrže tendence partnera se ubírá přesně opačným směrem. No v tom případě se domnívám, že je třeba konstatovat, že je třeba s tím přestat Mohla bych teď nadávat ještě více, ale už nesmím. Děkuji. Děkuji. A za Evropskou komisi, prosím. Madam Chair, esteemed members, uh, Paní předsedkyně, vážení poslanci, moc krát děkuji, já to vezmu stručně. Nejprve bych chtěla zdůraznit, že během celého procesu jsme měli naprosto příkladné vztahy a spolupráce s účetním dvorem probíhala skvěle. Chtěla bych poděkovat eh, zpravodajce a jejím kolegům. Paní Schmidt, my naprosto sdílíme vaši frustraci ohledně Turecka a jeho politického vývoje. Myslím si, že je to eh, podobný zájem jako u, eh, je to podobný případ jako u Ukrajiny. Eh, existuje politická vůle, byť ne u všeho, ale v Turecku je situace poměrně odlišná. Chtěla bych zdůraznit, že v oblasti předvstupní pomoci to není komise, ale členské státy, které, které musí jednomyslně schválit každý krok na této cestě. A já bych chtěla eh, pohovořit o tom, jak jsme konkrétně zareagovali na doporučení účetního dvora. Zmíním tři nebo čtyři body. Eh, za prvé, už v roce 2017 jsme snížili finance o 89 milionů euro, a v kontextu strategického dialogu s Evropským parlamentem eh, komisař Hahn v březnu, eh, 20. března tu byl a přednesl návrh komise na škrtnutí 759 eh, milionů financí pro Turecko v rámci přeskumu v polovině období IPA což eh, je tedy návrh komise, který je na stole. A my souhlasíme také s tím, co zmínila paní Šáke, která byla zpravodajka, že je potřeba zrevidovat celkové finance IPA pro Turecko a to jak s ohledem na nižší absorpční kapacitu, která také souvisí u Turecka s politickou vůli, to si řekněme upřímně, a zejména upouštění od reform. Takže za prvé seškrtání financí. Druhá věc, kterou jsme udělali, byla reorientace naší pomoci na prioritní oblasti, zejména demokracie, lidská práva, podpora občanské společnosti a e, účast e, na programech Evropské Evropské unie v následujícím období 2018 až 2020, tedy ve zbytku současného víceletého finančního rámce, navrhujeme vyšší zaměření evropské pomoci na sektor demokracie a právního státu. V tomto kontextu jsme přestali financovat projekt v oblasti soudnictví, který jsme dříve financovali, a to právě z důvodu nepokračování reform a z důvodu závažných obav ohledně nezávislosti tohoto orgánu, kterým je Rada soudců a státních zástupců. Za třetí, více jsme se soustředili na kondicionalitu v našem přístupu a budeme i dále věnovat této otázce pozornost. Začali jsme tedy a budeme v tom pokračovat. A poslední bod, eh, do kterého jsme se pustili, to je prudké navýšení podílu našich fondů, které jsou spravovány přímo delegací. Na rozdíl od nepřímé zprávy prostřednictvím tureckých orgánů. Například eh, v roce 2017 jsme přesunuli programy na podporu občanské společnosti, to je 18 milionů euro, co eh, jsme odebrali tureckým správním orgánům a vlastně jsme je jaksi repatriovali pod komisi, eh, pod delegaci Evropské unie. A budeme hledat další příležitosti u zbývajících programů, které bychom chtěli také přesunout pod přímou zprávu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Tím jsme ukončili tento bod pořadu. Krátká prezentace znamená krátká prezentace, ale dáme to ještě jednou na pořad jednání, protože si myslím, že ještě jednou budeme muset se zaobírat tím, jak budeme pokračovat této záležitosti je mi líto, ale nikdo už nemá možnost hovořit. Kdyby to tak bylo, tak bychom museli prostě tady ještě prodlužovat i náš program. Není to možné, bylo na to vyčleněno 15 minut. Tím jsme se dostali na závěr veřejného zasedání a prosím teď, aby všichni opustili sál, kromě poslanců a samozřejmě poradců a všechny ostatní bych ráda požádala, aby opustili sál. děkuji mnohokrát a pak, když to jde tak bez hluku. Já bych ráda, abychom také zastavili přenos eh, web streamingu. A tím jsme na začátku neveřejného